jednacího řádu parlamentu. E, názvy těchto aktů budou uvedeny v protokolu. E, od e, strany EPP frakce evropských socialistů jsem obdržel nominace do výboru a parlamentních delegací. Tento seznam byl zveřejněn a pokud nejsou námitky vůči těmto seznamům, tak jak jsou či budou uvedeny v protokolu, eh, můžete předložit pozměvací návrhy, máte čas do zítřka. A nyní konečný návrh dnešního jednání byl schválen 5. května 2011 konferenci předsedů a eh, podle eh, pravidla 130 37 jednacího řádu a byl rozeslán. Prosím, prosím k jednacímu řádu, prosím. Ano, pane předsedo, určitě. Kvůli tomu, co se včera stalo na Kubě, bylo to tak náhle, že jste o tom nehovořil, ale Juan Winfredo Soto Garcia kubánský dizident byl zavražděn ve veřejném parku v Santa Cláře na Kubě. A já si myslím, že parlament, který se velmi zabývá lidskými právy, by se k tomu měl vyjádřit a předseda by měl alespoň sledovat nezávislé šetření, aby se objasnila smrt tohoto kubánského dizidenta. Děkuji vám za tuto poznámku. Samozřejmě, jestli se k něčemu takovému Jestli něco takového se stalo, tak my zaujmeme takové stanovisko, k jemuž jste nás vyzval a děkujeme, že jste nás na to upozornit. A teď přicházíme